Vážení kolegové, když dovolíte, prosím, pokračujte si v diskusích mimo plenární sál. Začneme vysvětlovat hlasování. Pan Sariuš Volsky a pan Gřib konkrétně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 takže jdeme vysvětlovat hlasování, kolegové. E, jako první budeme vysvětlovat hlasování k e, mezinárodním e, finančním standardům účetního výkaznictví IFRS 9 na jednu minutu má slovo Kristýna Morvaj. Nemzetközi pénzügyi jelentési standardokkal összefügg. Na mezinárodním finančních trzích Existují zde standardy výkaznictví. Voliči, kteří mě znají,